propose to have, if they have a mandate to negotiate, I doubt it, I don't believe. Nemluví, že by měli mandát k jednání. Nemyslím si, že by měli mandát, tak tomu skutečně není, ale určitě eh, naším úkolem, aby takový mandát vytvořili, aby se k nám vrátili s tím mandátem. A není, pokud jde o klíčovou politickou otázku, jak budeme nakládat s oběma úkoly, které máme před sebou. Vyřešit eh, všechny problémy pladeb za rok 2013 to je opravný rozpočet 2 a 1, ale také opravný rozpočet 3. Všechny tři se musí vyřešit a nad tím musíme zapracovat. Joana tu není. Ale mě by také zajímalo, už přichází, je, to, je tady? Je schován za mnou. Takže já bych skutečně, pokud mi to pan předseda dovolí, chtěla bych vyzvat eh, zpravodaje, aby nás informoval, jak se na to dívá protože bez ohledu na to, jak dopadne jednání o platbách za rok 2013 a VFR, přesto musíme pracovat současně na obou otázkách. Pokud dojde k průlomu v kterémkoliv, v kterékoliv oblasti a předsednictví přijde s mandátem a řešením případně opravného rozpočtu 11,2 milionů, tak musíme být připraveni se pustit bez dalšího prodlení do jednání o VFR. Takže je třeba toto zdůraznit vůči radě, že jsme tedy připraveni se zabývat eh, oběma věcmi. Jakmile nám bude moci jirské předsednictví něco předložit? Protože zatím to je skutečně velmi mlhavé. Konkrétně k těm částkám samotným. Já očekávám, že v rámci mandátu a příprava chyrského předsednictví otázka částky bude řešena. Není to pouze zásadní otázka, ale týká se to konkrétní částky a také tedy tempa úhrad. Nejde jenom o vyjádření dobré vůle, ale také o to, jak se to může, jak to může probíhat s tím, že různé členské státy mají různé problémy s těmito scházejícími platbami na rok 2013. A poslední věc, kterou bych chtěla říci, je prezentace z posledního týdne a diskuse v pondělí o opravě rozpočtu byla užitečná. Ta situace je není jasná. Potřebujeme najít řešení u 11,2 miliard euro a ten příběh není u konce. Je důležité zde zdůraznit tak jasně, jak to bylo řečeno v našem výboru, a mělo by to zaznít i pro irské předsednictví, že tato částka nám schází a faktem je, že to žádáme po komisi a chceme zde nalézt řešení. Poslední věc. Máme tu tři opravné rozpočty, které jsou důležité. A jsem přesvědčena, že je třeba nalézt řešení společně. Víme, že ten přebytek je velmi malý oproti jiným rokům, je to malá částka, ale myslím, že bychom se měli snažit o větší flexibilitu, abychom tu flexibilitu mohli Eh, využít. Je to z toho přebytku asi jedna miliarda. A je tu opakující se otázka, kterou jsme řešili v minulých letech, tedy jak využít přebytek, abychom eh, kompenzovali scházející platby pro letošní rok. Tedy závěrem, ta práce je nyní na straně irského předsednictví a já se těším na jejich návrhy. Děkuji. A my se také všichni těšíme. Helga Trüppel. Thank you, Alain, and thank you for reporting on the talks we... Děkuji, Alane, děkuji za informace o dnešním rozhovorech. pro informaci kolegů. Já si myslím, že to opravdu bude mít dopad na setkání 6. května a že rada, doufám, bude ochotná se pohnout ku předu, protože jinak ta situace opravdu bude velmi špatná. Dovolte mi ale ještě něco dodat. Když jsme hlasovali o našem posledním usnesení o víceletém finančním rámci, tak jsme odkazovali zvláště na podokruh 1a. Ale Neřekli jsme to tak explicitně, proto na to chci explicitně odkázat, že je třeba tento podokruh navýšit o 40 miliard, abychom opravdu pokryli vše, co pod 1A spadá. Moje politická skupina vypracuje náležité návrhy k této věci a já bych chtěla jenom dnes poznamenat, že na to nesmíme zapomenout, protože 1A je téma, které musíme řešit, je to důležitý bod v rámci strategie 2020 a i z jiných důvodů. Díky Helgo, nezapomeneme. Ivanis Goodmanis. Thank you, German. For me is only one question. Já mám jenom jednu otázku. Od roku 2009 Rada tradičně snižuje čísla a nevysvětluje, proč to škrtají. A čísla komise jsou vždy snížena. Otázka je jenom jedna. Co uděláme, když nám seškrtají těch 11,2 podle tradice? Já jsem vůbec nesnil o tom, že by udělali nějaké dodatečné platby, ale když to budou prostě jenom sněžovat bez jakéhokoliv vysvětlení jedna a jak řekla Helga, a možná nějaké další kapitoly, co vy jako předseda, co s tím udělám, protože život je tvrdý. A když se na tom neschodneme, tak prostě nedostaneme vůbec nic a bude to třeba jenom 7 nebo 8 nebo 9 miliard. Když je to již taková tradice. Je to, vždy se to přesouvá z jednoho roku na druhý, z jednoho parlamentu na druhý. Ta tradice je zlá. Prostě to škrtnou a nevysvětlují, proč to udělali. Po schválení MFF jsou schváleny závěry rady. A já jsem neslyšel jediné písemné vysvětlení, kde by kdokoliv řekl, podívejte se, tam jediné vysvětlení je, tohle to vám dáme a to je celé. Možná, že se dohodli na tom, že to vysvětlovat nebudou, ale já bych navrhl jednu věc. Dobře, život je tvrdý, ale teď je třeba je donutit, aby vysvětlili, proč to škrtají a aby prostě zde nebyla ta dohoda, že nebylo nic vysvětlovat v písemné podobě. Neměli bychom předat příštímu parlamentu tuto špatnou tradici. Ano, děkuji, milý kolego. Ano, to je přidaná hodnota, kterou očekáváme od parlamentní rozpravy. Že se zveřejní některé informace, které byly klíčové pro docílení jednomyslnosti na radě, ale které jsou důsledně utajovány. A vy si vzpomenete, že hned po Evropské radě jsem psal předsedovi komise a potom předsedovi Van Rompojovi a chtěl jsem získat veškeré informace, které nám umožní posoudit praktické dopady u jednotlivých politik, ale také podle jednotlivých zemí stanovisek Evropské rady. A my jsme žádnou odpověď nedostali. Všichni odpověděli, nejdříve ústně a potom písemně, že má odpověď ta druhá strana. A za těchto podmínek my jsme rozhodli, že tu práci odvedeme sami. My jsme rozeslali minulý týden po slyšení ve Štrasburku, při našem mimořádném jednání s komisařem Levandovským, tabulky, rozdělení pozic Evropské rady podle jednotlivých zemí. Na základně práce, kterou odvedl Ivar Zgodmanis a šetření, které provedl díky své vlastní informační síti. A ta čísla byla rozeslána, zveřejněna a pokud Evropská komise nebo jednotlivé složky rady si myslí, že ta čísla jsou špatná, tak ať nám to řeknou. Ale pokud je nikdo nespochybnuje, tak tato čísla budou považována za správná. Připomínám, že ta čísla ukazují, že pokud se držíme stanoviska Evropské rady u kohezních fondů, země jako Řecko nebo Španělsko přichází o 30 oproti minulému období, přičemž jiné země by získaly, včetně skandinávské země, kde by její prostředky se zvýšily oproti minulému období, když Španělsko a Řecko přicházejí o 30 Toto je stanovisko Evropské rady, jak říká kolega Godmanis. Jak odůvodnit něco takového? Podle jakých objektivních kritérií? A je pravděpodobné, že žádná objektivní kritéria neexistují a je to pouze výsledek cynického poměru sil a jako takový je v tajnosti přidaná hodnota Evropského parlamentu je zveřejnit to, co má být veřejné. A my spoléháme na naše legislativní výbory, které zkoumají kritéria pro rozdělení těch částek, které vlastně potom v důsledku tvoří tyto částky a chtějí změnit právě tato kritéria minimálně, aby bylo zajištěno, že výsledek, který bude na konci jednání zvolen, bude odpovídat objektivním kritériím. Zatím tomu tak není. To je zásadní věc. Prozatím. A zatím se o tom nemluvilo. Nemluvilo se o tom. V radě jsou velmi spokojeni s tímto výsledkem a je to poměrně překvapivé, že žádný zástupce žádné země si nestěžuje, a ani ne nepřímo, ani ne tak, že by řekli, my jsme to sice přijali, ale není to asi úplně. V prvních kon- neformálních kontaktech mezi třemi institucemi se o tom nemluvilo vůbec, ale nastane chvíle, kdy budou zahájena oficiální jednání, kdy bude třeba toto položit na stůl. A v této chvíli nebude vůči veřejného mění Evropský parlament nebude v nejhorším postavení. A je to velmi důležité. A já děkuji Ivarsi Godmanisovi za jeho velmi věcné a vhodné vystoupení. A nikdo to nespochybně. James Ellis. <coughs> Je mi líto, že jsem tady nebyl na začátku a možná byste mi mohla vysvětlit. Já nevím, jaký je harmonogram. My zatím tady vlastně není žádné jednání naplánováno. Prostě v určité fázi nám dojde čas. A kdy nastane ta chvíle, kdy vlastně nám nezbyde, než prodloužit tu, ten stávající finanční rámec. Protože ta doba nastane rychle. A, a poslanci jsou známí tím, že prostě z té pláže je nikdo nedostane. Jamesy, to je zásadní otázka. Já ti poskytnu určité informace, ale cítím, že Reimer chce také odpovědět, takže mě doplní. Takže na začátku jsme uvažovali o tom s ministrem Gilmorem, že během irského předsednictví proběhnou tři trialogy, jeden koncem dubna zítra, druhý v polovině května, s tím, že se koná ECOFIN 14. května a 22. května bude Rada GAERK a potom je tu také mimořádná Evropská rada. To můžeme ještě doplnit. A třetí trialog by byl v polovině června. Ale to bylo za předpokladu, že ten předpoklad, že Evropský, který Evropský parlament vnutil, bude splněna. To se zatím nestalo. Příští schůzka tedy bude 6. května, to bude ten trojstranný summit. A potom uvidíme, zda je možné, jaké jsou záměry jirského předsednictví. Znamená to, že budou k dispozici pouze dvě, tri, dva trialogy za jirského předsednictví. Otázka je, zda navrhnou další dialog. A bude třeba také zjistit, co nastane z hlediska kalendáře, pokud je o opravné rozpočty. Protože jakmile spustíme jednání o VFR, každopádně rada to uznává, naše závěrečné stanovisko k VFR bude záviset také na dohodě, ke které dospěme či nedospěme, o platbách a opravných rozpočtech za 2013. Takže obě jednání skončí politicky stejně. Samozřejmě některé právní věci nastanou později, ale je třeba, aby politické rozhodnutí bylo schváleno. A můj dojem je, že jakmile budeme moci skutečně začít jednání o, o VFR, tedy v druhém květnovém týdnu, bude velmi obtížné to dokončit do konce jirského předsednictví. A to bude záviset na vůli to dotáhnout obou stran, ale od července začne další předsednictví, předsednictví našich litevských přátel. My jim plně důvěřujeme, ale budou předsedat poprvé. A já jsem se setkal s ministrem pro rozpočet z Litvy a ten by samozřejmě radši měl jistotu, že bude zbaven problému VFR a opravného rozpočtu, aby se mohl bez zbytku věnovat rozpočtu na rok 2014. A dostaneme se do období prázdnin. Z právního hlediska je třeba dospět k dohodě do konce roku 2013, který by se vztahoval na rozpočtové období od 1. ledna 2014. Pokud k tomu nedospějeme, jak James dobře ví, budou stropy pro rok 2013 se vstávat na 2014. Ale Reimer se chce vyjádřit. Ja, Dank, Alain. Děkuji, Alane. Já si ještě dobře vzpomínám na situaci, když jsme vyjednávali ten stávající víceletý finanční rámec 2007 až 2013 a ta situace byla také komplikovaná, ale byla o něco méně komplikovaná než dnes. A to nesouvisí s Evropským parlamentem, ale s určitou orientací a také s takovou evropskou filozofií nebo ideologií, která je zastoupená v některých částech rady a vede k tomu, že ta jednání jsou ještě komplikovanější, než tomu bylo v minulosti tehdy jsem se také, co by zpravodaj, chopil slova a řekl jsem tehdy, že je velmi snadné nalézt řešení a lze ho nalézt za tři týdny. Za každých 10 miliard, které nám nechcete dát, nám dáte jednu průraznou reformu a za tři týdny budeme mít jasný výsledek. A v podstatě teď se děje to tež vidím, že, hla, že rada eh, mluví tak nějak na dvě strany. Je to takové obecné tajemství, že před tou všeobecnou rozpravou na radě a než eh, vznikla tisková prohlášení, tak předsednictví a komise říkali, že by nebylo dobré si to rozházet s parlamentem a být spíše zdrženlivý, co se týče definic národních zájmů. No a co teď tedy platí? To, že se nebude říkat eh, veřejnosti pravda o národní orientaci víceletého finančního rámce a se zástupci parlamentu se bude říkat, že u těch klíčových prvků na kterých už dlouho trváme, se zatím ze strany rady nestalo nic a nedošlo tam k žádnému posunu. Možná trochu v té otázce flexibility, ale zároveň říká, se říká, no ale rada přece už flexibilitě všechno řekla. No ale neřekla. V určitých částech eh, byl vyzvána Rada Gajerk, aby něco upřesnila. A když tedy rada mluví o všeobjímající flexibilitě, tak já osobně momentálně zde nevidím eh, mandát pro irské předsednictví radou GAER, které by ten mandát, kde by ten mandát byl eh, definován jako všeobjímající, takže ani na toto oni nereagují. A proto je třeba jasně říci také v souvislosti s tou veřejnou diskusí, že my jsme už týdny připraveni jednat, ale je třeba, aby i ta druhá strana byla ochotná připravená jednat. Rád bych také poukázal na to, a myslím, že i v souladu s názory ostatních eh, zpravodajů, eh, protože včera jsme se sešli všichni čtyři zpravodajové v rámci příprav. Eh, Naše jednotlivé služby zde odvedly skutečně skvělou přípravnou práci v souvislosti s víceletým finančním rámcem a rozpočtovým nařízením. Takže otázka politických detailů, které je třeba opravdu přesně propracovat, tak abychom byli schopni velice rychle v rámci, inter, eh, v rámci otázek víceletého finančního rámce i interinstitucionální dohody rychle začít jednat a měli k dispozici konkrétní návrhy k jednotlivým paragrafům, abychom jasně dali najevo, my zde jsme, ale kde je rada? Rada se ještě ani neschodla na svém postoji. Takže když budou splněné ty předběžné podmínky a také v rámci těch jednání na vysoké úrovni, které nás čekají, a dojde k té koordinaci, která je zapotřebí mezi radou GAERK a ECOFINem, ke které momentálně nedochází, i když na těch radách někdy sedí ti samí lidé. Tak si pak člověk říká, jak to vlastně je. My prostě musíme dát najevo, že jsme ochotni i hned nastoupit a začít jednat, jakmile budou splněné ty přípravné podmínky. A na veřejnosti musí být jasné, že my za to spoždění nezodpovídáme, že my už celé týdny tlačíme na to, aby jednání byla zahájena, ale že je třeba k tomuto zahájení jednání také splnit určité předběžné eh, podmínky. A kdyby tedy se do poloviny května objevily nějaké pozitivní signály, že je možné začít, aby bylo také akceptováno to, co právem žádal náš předseda. A sice ochotu, aby se opravné rozpočty zpracovávaly a projednávaly na základě platného práva. A pokud ani toto nebude přijato, no tak eh, kdo je tedy náš partner v jednání? Protože když se jedná někde na tržišti, tak si obchodníci podají ruku a je to jasné. Ale to je absolutně nesrovnatelné s tím, co se děje, děje zde. Já v té oblasti mám trochu zkušenosti, takže prostě vím, když si dva lidé podají ruku, tak to platí a nepotřebujeme k tomu komplikovanou smlouvu, ale zdá se, že evropská grémia v tomto směru nejsou moc rozvinutá. Když budeme potom jednat, tak kdyby, byla každý, kdyby byl každý týden trialog, a pokud možno ne na začátku nebo konci týdne, kdy mají lidé ještě jiné povinnosti, a každý ví, že se to jednou, dvakrát, možná i třikrát přeruší. Možná to není ani tolik dáno námi, ale otázkou, zda ta druhá strana dá dohromady potřebnou většinu. Tak, potom vám zde dnes říkám, za takovýchto podmínek lze také projednat a dojednat takovou dohodu za irského předsednictví Nemá to, nemělo by to zkrotovat kvůli nám a má, je zde možnost to dát na plénum v červnu, ale potom i ta druhá strana už se musí probrat a trochu rozpohybovat, pak se to stihne. A říkám to se vší vážností, že pokud to v tomto duchu nebude fungovat, tak veškerá politická zodpovědnost bude potom na straně rady na její politické neschopnosti. Nic jiného nedopustíme a to také jasně dáme najevo i vůči komisi na základě některých zkušeností z minulých let. Chci říci, zůstaňte prosím u těch čísel, která jsou nyní na stole a neměňte dále pozice, které jste vypracovali jako návrhy k víceletému finančnímu rámci, ale i v duchu strategie Evropa 2020 eh, zůstaňte na straně parlamentu. Grazie, Reimer. Děkuji, za toto velmi důrazné politické stanovisko, které přichází v pravou chvíli. Výborně. Takže k otázce VFR a vazba na opravný rozpočet nejsou další vystoupení a nyní dáme slovo k obsahu opravných rozpočtů našemu zpravodaji Giovannimu a navrhuji, aby se vyjádřil současně, protože to je stejná diskuse, stejné vyjednávání, aby hovořil o všech třech opravných rozpočtech. Chorvatsko, platby 2013 a saldo 2013, tedy opravný rozpočet 1, 2 a 3. Giovanni. Děkuji, pane předsedo. Budu postupovat po pořadí, takže začnu s opravným rozpočtem číslo jedna. Nejenom proto, že to je první opravný rozpočet, ale také proto, protože z politického hlediska má tento opravný rozpočet jiný význam než ty zbývající. Jistě si vzpomínáte na to, že cílem opravného rozpočtu je v rámci rozpočtu 2013 poskytnout eh, potřebné prostředky pro to, aby bylo možné pokrýt finanční potřebu pro vstup Chorvatska do Evropské unie. Chorvatsko se stane 28. členským státem Evropské unie od 1. 7. 2013. V návrhu VFR je tato finanční potřeba od roku 2014 zohledněna, ale pro rok 2013 potřebujeme rozpočet přizpůsobit tak, abychom mohli pokrýt eh, finanční potřeby Chorvatska eh, v šesti posledních měsících na roku 2013. Odpovědi komise přišla k odpovídajícím návrhem k současnému VFR, tak aby mohla zohlednit výdaje, které budou potřebné a které se týkají vstupu Chorvatska, tak jak to slubí slánek 2029. Je to navýšení o 655,1 milionů, co se týče závazků a 374 milionů, co se týče platev. To eh, pokryje operativní potřebu, protože správní výdaji zohledněny máme v rozpočtu na rok 2013. Důležité je, že od samého počátku Evropský parlament jasně ukazoval, že jediná možnost, jak toto řešit, je, abychom nezískali čerstvé peníze pro tento opravný rozpočet. Čekali jsme na postoj rady, která momentálně analyzuje tento návrh opravného rozpočtu. Pak jsme měli návrh na revizi VFR, který eh, ze strany parlamentu považuji za nepřijatelný, zejména s ohledem na politický smysl eh, tohoto návrhu. Protože tady jde o rozšíření EU, bude tady nový členský stát a je důležité prognózy propojit se skutečnými potřebami. Rada navrhuje, aby byly navýšeny kategorie 1 až 4, což je snížení o 603 milionů v kategorii 5. Toto ovšem nezohledňuje eventuální potřeby či dodatečné potřeby, které možná vzniknou, a také to, co je důležité pro to, abychom mohli při, provést přizpůsobení platů, protože existuje rozsudek eh, soudního dvora respektive je očekáván ještě před létem. Proto je důležité, aby parlament se držel návrhu komise, kde máme navýšení jak u závazku, tak u plateb. Co se týče politického významu tohoto opravného rozpočtu, tak jak jsem ji říkal, je zde, zde je zejména o to pokryt finanční potřeby, které vznikly v souvislosti se vstupem nové členské země. Parlament proto žádá radu, aby vyslala politický signál směrem k Chorvatsku, aby tedy přijala návrh tak, jak byl předložen komisí. A my doufáme, že Koreper na své květnové schůzi zohlední postoj parlamentu. To tedy k opravnému postoji, rozpočtu číslo jedna a nyní k druhému, což je tedy opravný rozpočet číslo dvě. Myslím si, že zde je potřeba nejdříve si připomenout historii tohoto opravného rozpočtu. Já tady nechci zacházet příliš do detailu, ale rád bych upozornil na to, že rozpočet na rok 2013 jsme přijali, ale teprve až po prohlášení na nejvyšší úrovni tří institucí, které přečetl pan předseda Schulz na plénu předtím, než jsme přistoupili k hlasování o rozpočtu na rok 2013. Jednalo se o silné politické prohlášení a také o závazek. A v tomto prohlášení jsme řekli, že vyzýváme komisi, aby předložila začátkem roku opravný rozpočet, který zohlední finanční potřeby A na základě informací, které máme od komise, které se týkají uplatňování rozpočtu, víme, že prostředky na platby na rok 2013, respektive jejich potřeba, bude ještě vyšší, než byly původní odhady komise. Ovšem chápeme, že návrh opravného rozpočtu těch 11,2 miliard z politického hlediska eh, byly tou jedinou možností protože v opačném případě by jiný návrh znamenal, že by muselo dojít eh, k změně stropů v rámci VFR. My tedy doufáme, že eh, ta částka bude pokryta, jak to říkal pan Lamasur. Minulý týden ve Štrasburku jsme se pokusili o různé přístupy na různých úrovních v radě, ale bohužel vše bylo, nedopadlo, bylo, byly to neúspěšné pokusy a jasně se ukázalo, že rada prostě není ochotna či není schopna přijít s jakýmkoliv závazným příslibem. V našem tiskovém prohlášení jsme potom hovořili o opravném rozpočtu na rok 2000 číslo 2, tedy 2013. Tam se sice hovoří o vůli rady, ale na druhou stranu jsme si eh, rovněž mohli přečíst prohlášení jednotlivých národních ministrů a ta prohlášení jaksi nejsou koherentní. Eh, z tohoto pohledu je očividné, eh, že ta prohlášení, která existují, nejsou podložena nějakým pevným přesvědčením na radě. A pokud existuje nějaký členský stát, který chce spochybnit ta čísla a také tu potřebu financí, o které informovala komise, tak je třeba, aby takový členský stát toto učinil veřejně, neboť parlament je přesvědčen o tom, že tato finanční potřeba je v podstatě minimální proto, abychom mohli vůbec realizovat rozpočet na rok 2013. Pokud na radě někdo bude, kdo spochybní tato čísla, tak by to měl učinit veřejně a měl by předložit svá vlastní čísla ze svého vlastního členského státu a ukázat, jaká je potřeba tohoto členského státu pro další finanční období. Komise již předložila odpovídající čísla pro to, aby bylo možné realizovat finanční prostřeby. Je jasné, že se tady jedná o závazky, závazky, které existují a na konci roku už z toho budou neuhrazené závazky. A proto si myslím, že není možné přistupovat nyní k revizi těch čísel. Na druhou stranu nemám pocit, že tady existuje skutečná vůle vůle vyjednávat o opravném rozpočtu číslo 2. Pokud tady vůle bude, tak my i hned ochotní budeme tato vyjednávání zahájit. Já doufám, že tato hra s opravným rozpočtem číslo 2 bude dohrána brzy a celá záležitost se uzavře, protože pokud skutečně tady nebude vůle vyjednávat, pracovat, ze strany institucí, tak to bude škodlivé i pro parlament, ale hlavně bude to škodlivé pro programy, které potom budou čelit nebezpečí, že nebudou moci být realizovány. Opakuji, pokud nějaký členský stát chce spochybnit čísla, ty sumy, které požaduje komise, tak by jasně tedy měl eh, vyjádřit, vysvětlit, kde tedy konkrétně se má škrtat, které programy si přeje zablokovat. A to je, myslím, něco, co eh, evropští občané od eh, vlád právě očekávají. A nyní další opravný rozpočet, to je možná ten nejjednodušší. Je to opravný rozpočet číslo 3. Týká se přebytečných prostředků při realizaci opravného rozpočtu číslo 2 úrovně uplatňování rozpočtu na rok 2012 byla vysoká, 99,6 rozpočtu bylo provedeno. A vzhledem k takto vysoké míře provádění je ten přebytek relativně malý. Je to asi 1,023 miliard eur. Chceme poukázat na to, že ve světle takto velké míry provádění rozpočtu se velmi snížil i přebytek. Připomínám, že na konci roku 2012 jsme měli přebyček ve výši 4,5 miliard eur, respektive to bylo v roce 2010, minulý rok to byla 5 miliard eur a aktuální nynější číslo 1 miliarda eur. Zde je třeba si uvědomit, že přebytek zredukuje příspěvky do evropského rozpočtu o 0,80 na rok 2013. Týká se to finančních příspěvků členských států na základě hrubého národního důchodu. Co se týče rozdělení přebytku na členské státy, zde je jasné, že mnoho těch členských států, které v současné době kladou odpor proti opravnému rozpočtu číslo dvě, mnoho z nich eh, budou příjemci ne toho rozděleného přebytku, ale rozhodně je jasné, že opravný rozpočet číslo 2 a 3 vzhledem k odporu na radě, tedy že některý členský stát chce čerstvé peníze, jiné členské státy chtějí finanční prostředky zpět. Ve světle tohoto kontextu je nutno ke všemu přistoupit jakožto k balíčku, protože odpravný rozpočet číslo 2 by nám mohl poskytnout možnost snížit finanční potřebu pomocí kompenzací. Myslím si, že z mé strany je to vše. Pokud budete mít ještě nějaké otázky, já vám velmi rád poskytnu dodatečná vysvětlení. Děkuji za velmi úplný výklad k všem třem opravným rozpočtům. A nyní má slovo kolega Penkovič. Děkuji, pane předsedo zda laskavá slova po volbách do chorvatského parlamentu, které proběhly 14. dubna. Nyní máme 12 eh, skutečných eh, europoslanců, kteří se ujmou svého mandátu 1. července a čtyři pozorovatelé tady zůstanou a stanou se po 1. červenci plnoprávnými členy parlamentu. Několik slov k návrhu opravného rozpočtu 2013 po zprávě kolegy eh, Giovanni Laví a také po informaci o víceletém finančním rámci po prezentaci Reimera BG. Je tu několik věcí, které je třeba zúraznit z hlediska chorvatského poslance. Je to politický signál. Když dochází k rozšíření, je třeba je brát jako celek a respektovat 28. člena EU. A proto se mi zdá, důležit, zdá že pokud je o návrh komise, o, u revize stropu to bylo správné, a aby nedošlo k, ke změně stropu tak jak to zdůraznil Giovanni ve svém výkladu posledních informací, které máme z rady, tedy pozice Evropského parlamentu musí být jednoznačná, musí podpořit Chorvatsko, protože to, že jsme měli pouze 20% účast v evropských volbách, není věc zanedbatelná. A v tomto kontextu je třeba, abychom byli velmi pozorní. Jaký politický signál eh, vyšleme i chorvatské veřejnosti? A dokážu pochopit eh, některé eh, zřetelé z hlediska rozpočtové disciplíny a rozpočtové konsolidace, což zaznívá z úst členů rady, ale Současně nejde o nějaké gigantické částky. Hovoříme o závazcích a platbách a zdá se mi správné, aby byla podpořena, aby byl podpořen tento návrh komise a také, aby byla, byla podpořena to, co zde navrhl Joey Lavia. Ano, děkuji vám, milí příteli. A chci využít této přejetosti a říci, že vůči Chorvatsku stanovisko, jak jste velmi dobře vyjádřil, stanovisko Evropského parlamentu v souladu s návrhem Evropské komise, je politickým rozhodnutím. Ty částky jsou minimální v rozsahu evropského rozpočtu. Je to politické rozhodnutí. Je to politické rozhodnutí, které vychází ze situace chorvatského občanu a také dalších kandidátských států. A také vzhledem k občanům Evropské unie. Jsme konzistentní, pokud souhlasíme s tím, že do evropské rodiny přistoupí další země, tak je to proto, aby tato země byla přijata s otevřenou náručí a cítila se mezi námi od prvního dne dobře a aby se pro ně udělalo také místo, na které má ta země nárok, stejně jako starší členové. To je zásadní věc. A doplním, že v našem jednání s radou o budoucím nařízení VFR a meziinstitucionální smlouvě, musíme dbát dodržování současné meziinstitucionální smlouvy s tím, že budou automaticky stropy revidovány, abychom vzali v úvahu nového člena po prováděcí období meziinstitucionální dohody. To je zcela jasné. Je třeba, aby ten problém byl projednán politicky radou, aby se tato věc skutečně ukázala všem. Ale problém rady, zejména v rozpočtové věci, je, že 98% rozhodnutí je přijímáno na administrativní úrovni. Pan předseda se omlouvá. Já tady vyvolávám hluk. Politicky je to na úrovni neodpovědné. a to je tedy téma jiné a my zde vyzýváme irské předsednictví, aby chorvatské téma bylo řádně projednáno. Je neznatelné z hlediska rozpočtového, ale politicky nesmírně významné. Po kolegovi Plenkoviču Eider Kerbasaba. Paní místo předsedkyně. Gracias, presidente. Bueno, con respecto al presupuesto rectificativo número... Děkuji vám, pane předsedo. Co se týče opravného rozpočtu číslo jedna, tak tomu už řekl pan zpravodaj mnohé. A také nový kolega z Chorvatska se vyjádřil a jak zde zaznělo, je to zvláště otázka politická, otázka spravedlnosti, aby se udělalo to, co vždy bylo učiněno, když Eh, přišel nový člen do Evropské unie, tak se měnil ten finanční výhled. A jak už jde, řekl pán kolega La Via, nejde o změnu finančního výhledu z té souvislosti, že nevíme, jak to dopadne s rozhodnutím soudního dvora o zdách a platech a jaký to bude mít dopad na okruh číslo 5. Otázka pladeb, tam je komplikovaná situace v souvislosti s rokem 2013 a nevíme, co se stane, až tam bude mm, na pořadu dne ještě provádět další platby. Tolik tedy k tomu opravnému rozpočtu číslo 2. Sidonia řekla, že nyní je na tahu rada Rada musí si zajistit většinu a vyslat signál, co plánuje v souvislosti s opravným rozpočtem číslo dvě. Já si myslím, že Evropský parlament a náš výbor se vyjádřili už jasně. Je to také součást dohody o roku 2013, kdy jsme schválili tyto rozpočty proto, protože komise slíbila, že začátkem roku předloží opravný rozpočet tak, aby se mohly zaplatit staré otevřené účty, které dohromady činí 16 miliard. Takže pokud někdo o těchto číslech pochybuje, tak nemůže chtít snížit tyto částky v opravném rozpočtu. Naopak, protože těch 11,2 miliard nestačí na to, aby pokryli to, co by mělo být ještě pokryto za rok 2012. Zvláště když zohledníme, že tento opravný rozpočet ne e, ošetřuje pouze Eh, věci z roku 2012, ale i potenciální deficity některých programů. Takže pokud nějaký člen rady chce pochybovat o těchto číslech, tak by měl provést korekci směrem nahoru a ne dolů. Co se týče opravného rozpočtu číslo 3, tam je na snadě, že tento opravný rozpočet souvisí s opravným rozpočtem číslo 2 a náš parlament by měl trvat na své pozici, dokud to nenastane dohoda o opravném rozpočtu číslo 2 a rada by měla radost, kdybychom tu dvojku pokrátili. Děkuji, Dominiky. Děkuji, pane předsedo. Nemám komentář k opravném rozpočtu 1. Sdílím to, co řekl zpravodaj chorvatský kolega. Vrátím se k opravnému rozpočtu 2 a položím otázku. Máme parlamentu jsme spojili jednání o OR2 s VFR. Tak to říkáme, že nezahájíme jednání o VFR, pokud nebude otázka opravného rozpočtu 2, to je splatby, nebude vyřešen. Pokud o tom přemýšlím, tak to znamená, že my si myslíme, že Rada chce za každou cenu zahájit jednání o VFR. To je, že většina států si myslí, že ten VFR je uspokojivý, ale pokud to není nikde prokázáno. Vy mi řeknete, ano, oni to schválili, takže je to jasné, aniž by zaznělo nějaké veto. A z celé řady známých důvodů není zřejmé, že pokud tu byla možnost to schválit, a taky to není eh, možn- jistota, že to budou většinově obhajovat. A to, že jsme zavěsili OR2 na finanční rámec, je tu tedy možnost nezahájit jednání, které si my přejeme o opravném rozpočtu a tím vlastně potopit jednání o VFR pro tento rok, což dá radě velký prostor. Nemusí vysvětlovat platby v radě, nemusí uhradit ty platby z minulého finančního rámce a díky tomu může své dluhy rozprostřít na léta 2014 a 15 a tam dojde ke změnám většin a může vlastně budoucí finanční rámec zcela změnit. Takže já si kladu otázku, kladu tuto otázku, zda na radě je opravdová snaha zahájit jednání o víceletém finančním rámci. A nebo zdá to není mnohem větší snaha toto jednání nezahájit. A když to, to, že je draft 2 s tím spojen, tím jsme jim dali skvělou šanci vůbec nic nezahajovat. Oni tak většinou platí čtvrtinu toho, co po nich chceme. Tak jim nebude vadit, když zaplatí 3 miliardy, možná o moc více ne a nezahájí vůbec jednání o VFR. Já vám sdělím tuto úvahu, protože nevypadá to, že by ten text, který schválili, chtěli také obhajovat. Dominik Rike eh, tu jemnost politické analýzy dotahuje trošku daleko. Je to makiavelismus, jehož vlády nejsou schopny. Ne proto, že by nejednali makiavelisticky, ale protože jsou špatně organizováni. A nesmíme podceňovat skutečnost, že Evropská rada a výsledky Evropské rady z 8. února, které byly schváleny jednomyslně, byly e, ve 26 z 27 států prezentovány jako obrovský triumf, který všichni ohlásili jako triumf premiéry příslušných států. Ve Francii je to trošku dvojznačné, protože francouzský prezident představil tyto výsledky jako špatný výsledek, ke kterému přispěl. A ještě z toho tedy se snažil načerpat určitou slávu. Já si dovolím drobnou francouzskou, francouzskou kritiku. není to tak. Všechny naše státy, všechny naše vlády, všechny naše státní zprávy, podobně jako Evropská komise, potřebují tento rámec. Na základě něhož pracují a připravují své programy na sedm let. Pokud to nebudou mít, tak to není politická tragédie, ale je to velká administrativní zátěž. A všude, kde státní zpráva je důležitější než politika, to může vyvolat politické problémy. A last but not least je tu důležitá věc. Předseda Van Rompuy má za to, že tento výsledek, tento úspěch pro něj Evropské rady z 8. února je osobním úspěchem. On je osobně angažován. Je to předseda Evropské rady. On to takto řekl předsedu vy Šulcovi dnes ráno. Takže si nesmíme dělat žádné iluze. Jak tu je špatná vůle, pokud je o platby, 2013, tak v oblasti VFR Evropská rada a tudíž vlády a tudíž ministři, s kterými vyjednáváme, chtějí dotáhnout věc do konce. Tím spíše, že Dominik Rike nás dostává do jemných psychologických analýz. Jak mi sdělil významný ministr financí jedné významné, jednoho významného členského státu, kterým není Francie, chudáci ministři evropských zemí prostě už nemají podle současné dělby práce mezi formacemi rady prostě už nemají tolik eh, odpovědnosti. A ve skutečnosti pro ně VFR to je životní téma. A prostě přejí si, aby to dospělo do konce, tím spíše, že mají v tomto smyslu instrukce od premiéru. Tedy rada si přeje plodné a rychlé ukončení podle vlastních kritérií jednání o VFR, avšak je to důležité pro něj, pro pana Van Rompoje. A tady navazuji na to, co říkal Dominik Rike. Musí ukázat, že spěchá, že je to důležité a brát v úvahu naše zájmy, pokud si přeje, aby to jednání bylo zahájeno včas a také včas skončilo. Pokud eh, nejsou další žádosti o slovo, chtěl bych zdůraznit osobně sdělení, které Reimer směřoval komisi. Držte se toho, co je vám vlastní protože dva roky za sebou jsme, jsem se ocitl v situaci, která byla nesmírně nepříjemná, kdy jsem, jsem byl zabíjen kvůli obrané linii, kterou Evropská komise okamžitě opouštěla. To je neuvěřitelné. Platby. Parlament nemůže nikterak ověřit, zda platby jsou správně postaveny. My jsme jediná instituce, která prostě k tomu nemá žádný prostředek. A my jsme si dali jako pravidlo chování podporovat systematicky Evropskou komisi. Ale pokud komise už není ochotná podporovat své vlastní odhady, tak jsme skutečně naprosto opuštěni a veškerá naše argumentace se hroutí. To se nám stalo jednou v prosinci 2011 pro rozpočet 2012 a po druhé v roce 2012 pro rozpočet roku 2013, protože těch 9 miliard, které jsme potřebovali za každou cenu rozpočtu 2012, se zmenšilo na 6 miliard a v jednu chvíli se mohly smrsknout na jednu, dvě či tři miliardy, případně na nulu bojujeme o 11,2 miliardy. Takže je to 11,2 nebo nic. Já umím bojovat o 11,2, ale nedokážu bojovat za méně. A když říkám já, tak eh, to neznamená osobní postoj. Prostě je to zásadní. Je to zásadní tím spíše, že hlavní otázkou je zdaleka problém tedy claims fondu soudržnosti a to, ne, to není žádný výmysl bruselských kanceláří, to přichází z členských států. A s Giovanni Lavio jsem byl na jednáním plném zklamání s irskými ministry. Já jsem se musel pustit do irského ministra financí. 11 miliard 2, to jsou čísla Evropské komise, je to spochybňováno. Já jsem si dovolil říci, kdo jste, že to můžete spochybňovat? Kdo jste? Vy jste ministr z Irska. Vy můžete spochybnit eh, čísla, která komise překládá pro Irsko. Pokud vaše odhady jsou jiné, tak vy víte, jak to je. Ale jak můžete spochybňovat čísla z jiných členských států, z Belgie, z Dánska, z Portugalska, z Francie, Německa. Proto nemáte žádnou legitimitu. Musíte přijmout tato čísla. Kromě toho, už tři roky to trvá, kdy vždycky na začátku roku my jako parlament, který nemáme žádnou odpovědnost při zprávě fondů, nemáme žádnou možnost provést to hodnocení a evaluaci. My trpíme nedorozuměními která jsou reálná nebo předstíraná mezi státní zprávou členských států a Evropskou komisí. My tři roky navrhujeme jednoduchý postup, který je opřený o selský rozum. My jsme pořádali trojstraná jednání, kde jsme se snažili něco takového vytvořit. Podle něhož žádosti o platby z každého členského státu by byly centralizovány a potvrzovány v každém z členských států a potom odesílány Evropské komisi, která by provedla formální kontrolu, sečetla to a předložila součet. Takže jakmile toto by bylo splněno, ten výsledek součtu by byl takový, že by ministři pro rozpočet měli potíže s poskytnutím této částky, tak by potom nastal politický problém, ale minimálně by ta čísla nebyla spochybněna. A dnes jsme v situaci, kdy u opravného rozpočtu 2, tak je to vlastně návrat do minulosti o dva nebo tři roky, kdy se opět spochybnují ty údaje. A já musím říci, že jsem strávil celý minulý pátek v mém regionu ve Francii, v Akvitánii, v Bordeaux a tam jsem se zabýval tím, jak probíhá zpráva evropských fondů a já jsem se dozvěděl neuvěřitelnou věc. Velký pokrok ve Francii, možná za to může Evropský parlament, že již po dobu jednoho roku existuje centralizace a certifikace ministerstvem pro rozpočet ve Francii. A když to probíhá ve Francii, tak předpokládám, že ministr pro rozpočet nemůže spochybňovat čísla jiných členských států, protože jinde to taky tak probíhá. A stačilo by, všechny státy to dělali, aby tento argument prostě už nemohl být používán. Avšak to předpokládá, že existuje politická vůle v členských státech, která by byla snahou překonat situaci, kdy se soutěží v předstírání. A znamená to také, že Evropská komise bude tento postup podporovat, což je instituce, která má na tom největší zájem a měla by se držet těch údajů a odhadů, které proběhly a které nám jsou předkládány. Na jejich základě pracujeme a kterým důvěřujeme. Samozřejmě za předpokladu, že ona sama věří vlastním číslům a že je schopná je také obhájit. Tolik jsem chtěl říci a tolik jsem chtěl připomenout, protože zkušenosti ukazují, a je třeba to přirovnat k Bibli, Josef eh, sedmkrát obešel Jericho, než zdi Jericha spadly. A my zatím eh, obcházíme Jericho třikrát. Takže naše nástupci to snad dořeší. Ale možná od eh, Jericha a Josefa jsme udělali určitý pokrok. Milí kolegové, Tolik k bodům 5, 6, 7 a 8 našeho pořadu jednání. A nyní dám opět slovo Giovannimu na téma, které je odlišné, ale také důležité. A jde o úpravu přímých padeb podle nařízení 73 2009, co se týče kalendářního roku 2013. Působí to nesmírně ezotericky, to už není Bible, to je Pythagoras, ale Giovanni nám to všechno vysvětlí. Quello di cui andiamo a trattare... Děkuji. Téma, kterému se nyní vědomujeme, je vlastně prvním důsledkem a dopadem kolísání v rozpočtových prognózách na rok 2014 vypadá to takto. Rád bych předepsal, že přímé platby pro zemědělce v roce 2013 představují pro Evropu výdaj, který vlastně bude realizován až v roce 2014, neboť mezi 15. říjmem a koncem prosince dojde ke skutečnému vyplácení těchto plateb. Ale tyto platby budou započítány do spočtu komisí až v roce 2014. To tedy jasně ukazuje, že rozpočet na rok 2014 je prvním eh, víceletého finančního rámce, toho nového víceletého finančního rámce. A proto Pokud eh, se podíváme na to, co navrhuje Rada, tak je třeba uznat, že do 30. března nestačí prostředky pro to, aby byly vyplaceny veškeré přímé platby. A v takovémto případě, pokud tomu takto dojde, tak bude uplatněna rozpočtová kázeň. A bylo by to poprvé v historii zemědělských přímých plateb, kdy bude uplatněna rozpočtová kázeň. Komise pro přímé platby členským státům, jak říkám, přímé platby, které se týkají roku 2013, jsou potom započteny v roce 2014. Závěry 17. 8. února které se týkají stropu pro přímé platby, znamenání zásah do přímých plateb zemědělstvu. Má to být snížení o 4,98 při stávajícím platné legislativě. Pokud tedy se platné legislativy vycházíme, tak i zemědělci pouze v důsledku nového víceletého finančního rámce budou mít škrty ve svých přímých platbách za rok 2013 ve výši 4,98 Jak komise vypočítala toto procento? Komise tyto srážky vypočítávala pouze u e, zemědělců, či respektive uplatnila pouze u zemědělců, jejich přímé platby překračují, a to potrhují, 5 tisíc eur. Potuhuji to proto, protože chci tuto hranici změnit. Znamená to tedy, že to snižování bude realizováno tak, že zemědělci, kteří dostávají více než, méně než 5000 eur, eh, žádné snížení nepocítí a zemědělci, kteří dostávají více než 5000 eur, snížení pocítí. Je to důležité proto, aby mohl, mohl být dodržen strop pro přímé platby. Tolik tedy k návrhu komise. Zpráva, která se týká nové úpravy společné zemědělské politiky, navrhuje, aby komise de facto vytvořila dva systémy podpory. Ten první pro malé zemědělské podniky, které dostávají méně než 1500 eur, a druhý systém pro velké podniky, které dostávají mnohem vyšší částky. A já bych navrhl toto. Podívejme se na tu hranici 5000 eur přímých plateb, kterou navrhuje komise a přizpůsobme ji tomu, jak vypadá systém podpory pro malé zemědělské podniky podle reformy SZP. Tam dostanou takovou, takovéto subvence, jak jsem ji říkal, právě podniky, které dostávají méně než 1500 eur. já jsem to již eh, dal do textu toho stanoviska. Já navrhuji, abychom měli míru zkrácení, která by byla menší než 4,8%, ale to samozřejmě nebudu vypočítávat, to bude úkolem komise. A pak bych chtěl změnit ještě jednu věc, a to se týká případů, či té možnosti, že letos již žádný nový víceletý finanční rámec nebude nový, ta, že ta dohoda nebude, tak v takovémto případě navrhuji, abychom i nadále pracovali na základě ročních rozpočtů a pak bychom tam jako bázi si vzali rozpočet na rok 2013 plus míru inflace. Navrhuji tedy, abychom v případě, že nedojde k dohodě o novém víceletém finančním rámci, neuplatňovali onu finanční rozpočtovou kázeň. Znamená to tedy, že pro, pokud tedy rada s tímto bude takto souhlasit, tak by to vedlo k tomu, že bychom tady měli platby, které odpovídají potřebě přímých plateb, která skutečně vznikla během toho roku. Což je rozpočtové rozhodnutí, které musíme analyzovat všichni společně a potom ho všichni společně přijmout. Děkuji. Děkuji. Myslím, že to bylo velice jasné vysvětlení. Uh, thank you. Uh, děkuji. tento návrh nás přesouvá na zajímavé, zajímavou půdu, pokud návrh komise se týká snížení platek na CZP, se týká samozřejmě stropů, které byly dohodnuty eh, hlavami státu na jednání 7. 8. února. A pokud rada nedospěje k názoru, pokud je o ten k názoru k tomuto návrhu a pokud k je nedojde, tak eh, komise rozhodne o tom, jaké by měly být platby u SZP. A pokud jde o to, odkud by tyto částky měly být eh, brány, zprve na to zareagoval a, a já ve skutečně souhlasím s čísly, které byly dohodnuty v rámci dohody o VFR ze 7. a 8. února. A teď váhám, teď, teď, teď je to otázka, zda bychom se do tohoto postupu měli pustit či ne a, a ten návrh u VFR se týká těch starých údajů, předcházejících kontaktní skupina to projednávala a my jsme se rozhodli, že vlastně bychom se do těch konkrétních čísel neměli pouštět, dokud nebude dohoda o VFR. A teď jde skutečně o to, zda se do tohoto postupu pustíme či ne. A pokud ne, tak hrozí, že po červnu komise rozhodne jednostranně. Takže máme před sebou zajímavou debatu. Zda rozhodneme o rozpočtu, který nebyl schválen parlamentem. To je velmi dobrá otázka k tomu se musíme vyjádřit. Jan Mulder. Já mám víceméně stejnou připomínku. My celý den jednáme v různých skupinách a existuje naprosté zablokování u VFR. A pokud toto schválíme, tak nepřímo souhlasíme s tím, že závěry Evropské rady jsou politickým faktem a nemůžeme je změnit. Takže já nevím, pokud o tom je to nebezpečný precedent, protože komise přijímá závěry rady a žádá parlament, aby je převzal také. Pokud toto odsouhlasíme, tak bude rada nadšená, protože si řeknou, nakonec to nemyslí vážně souhlasí s našimi čísly. Takže ta situace je skutečně nesmírně obtížná. Já mám svou představu, já vám to sdělím, ale až potom, co vyslechnu všechny, i Vajlo Kalfin, pane předsedo, já jsem nepochopil tu logiku snížení eh, pět tisíc a 500, 1500 a 500. To vlastně postihne menší zemědělce. Toto rozhodnutí nás bude zavazovat v jednání o VFR. A jak se vyhnout tomu předběžnému rozhodnutí? Na druhé straně vidím, že když s tím nebudeme souhlasit, tak je to automatický nebo téměř automatický mechanismus, kdy komise si udělá, co bude chtít. Takže v každém případě eh, předložíme návrhy a chceme mít v textu výhradu, dokud nebude dosažena dohoda o rozpočtu pro rok 2014 a pro VFR. A to může být spojeno také s, jasným, s jasnou formací, že to nějak nepředjímá rozhodnutí o VFR a potom musíme zjistit, jaký mechanismus bude opravovat ta, tyto údaje. Giovanni říká, když nebude dohoda, tak je to jasné, je to 2013. A když bude dohoda, tak je to jasné, to budou čísla rady. A co se stane, když to bude něco mezi, když se dohodneme na jiných číslech. Já si skutečně myslím, že by to měl být mechanismus, jak se k tomuto ještě vrátit. A to musí být eh, vypracováno s pomocí právní služby. Musíme to zajistit. OK, merci. Dobrá, děkuji. Jutta Hauk. Vielen Dank. Ähm, děkuji za slovo. Děkuji také za to, co řekli kolegové, protože už k tomu není co dodat, ale prosím, Komise, komise, ta se asi zbláznila, ne? Ona zde něco navrhuje na základě návrhu Evropské rady. A my už jsme nevím kolikrát za přítomnosti komise mluvili o tom, že Evropská rada nemá legislativní pravomoc, že to není legislativní rozhodující orgán. Tak jak komise mohla přijít na to, to brát jako hotový fakt a na základě toho provádět výpočty? Mně to přijde, že to je naprosto nemožné. A opravdu to zde takto musím říci. Tuto diskusi jsme vedli v nejrůznějších souvislostech, i u nás na frakci byli zástupci, kteří říkali, no jo, ale ta komise z něčeho to spočítat musí, ať už to dopadne jakkoliv. No ale vždyť k tomu má více možností a měla k tomu více možností a mohla se chovat podle smluv. Vždyť je jasně napsáno, když nemáme víceletý finanční rámec a Tudíž v roce 2014 nebudeme moci zahájit práci s novým VFR, tak jak postupovat. A klidně na tomto základě mohla komise postupovat a rozhodovat na tomto základě, nebo na tomto základě vypracovat svůj návrh. A já si myslím, že by se tomu Evropský parlament vůbec nebránil. Jistě, museli bychom tam napsat to, co právě říkal Ivajlo, že až se domluvíme, až nastane ta dohoda, tak se to bude muset upravit, že se to bude muset změnit. Ale mně už to opravdu leze na nervy, že komise neustále nás napadá, vráží nám kudlu dozad. Pokud je skutečně pravda to, co bylo zveřejněno, že Anastasiadis, premiér Kypru, napsal dopis, pardon, není to premiér, prezident, no oni mají ten prezidentský systém, ono je to takové všelijaké, tak, prezident Kypru napsal dopis, kde žádá, aby Kypr dostal více peněz na regionální a strukturální politiku a předseda komise Barroso odpověděl, rada rozhodla, že už nejsou peníze a toto jsou ty částky a tak to bude. No dámy a pánové, kde to jsme? Že to je naprosto nemožné před dvěma lety, před rokem a půl, ještě před půl rokem nám říkali, že komise chce hrát roli čestného makléře. Kam se tato role podělá? Es gibt grundehrliche Makler, ja, ja. Ja. Oui, effectivement. Ano, skutečně. A kromě toho stejná komise, pokud v jednání VFR my navrhneme jiná kritéria pro rozdělení fondu soudržnosti, mimo jiné proto, abychom Kypru umožnili a jiným zemím možná také, aby dostali trochu více. A pokud z toho bude zásadní podmínka, a pokud na tomto základu zdržíme uzavření VFR, komise bude naříkat a bude říkat, je to hrozné, parlament brání v završení s úspěchem těchto jednání. A Juta zmíně tuto věc. My jsme byli poměrně překvapeni oficiálními komentáři Evropské komise po pondělní radě pro obecné záležitosti, kdy vyšlo tiskové sdělení, kdy se komise radovala z toho, že závěry rady naznačují, že nyní byly schromáženy všechny podmínky pro uzavření jednání o VFR. To je pozoruhodné, vůbec to nezačalo. A během této rady více než šest ministrů vyjádřilo, tvrdilo, že jejich vlády spochybňují údaje o opravném rozpočtu číslo 2. Komise říká, je to skvělé, všechny mé návrhy byly zamítnuty, ale přesto se blížíme ke konečnému vyřešení tohoto problému. Ale Giovanni chtěl reagovat na to, co zde řekl Jan Mulder. Prosím. No, una risposta. Děkuji. Já bych měl odpověď Ivajlovi Kalfinovi, který chtěl vědět, odkud přišla ta částka 1500 eur na místo těch navrhovaných komisí těch pěti tisíc. Návrh komise je totiž absolutně, absolutně svévolně zvolen, ta částka pěti tisíc. V náradě se také hovořilo o jiných částkách, například o hranici ve výši 2000 eur. Můj návrh těch 1500 eur souvisí s diskusí, kterou nyní vedeme o jiné tabulce. V rámci reformy SZP respektive v návrhu reformy a také v textu, který jsme přijali na plénu, existují dva různé systémy podpory zemědělců. Ten jeden se týká zemědělcům, kteří dostávají méně než 1500 eur. Ty jsou definováni jako malí zemědělci. A pro ty existuje zvláštní systém pro poskytování podpory. A pak tady máme jiný systém poskytování podpory pro zemědělce, kteří dostávají více než 1500 eur. Rozhodující na tom je tedy ten práh těch 1500 eur. A právě proto eh, všichni, kdo dostávají méně než 1500 eur podpor, platí za malé zemědělce a pro nich by ta redukce, ta sazba úpravy neplatila. A pro veškeré ostatní zemědělce Máme tady ten návrh komise, který přijal výbor Agri a byl přijat také na plénu. Pro všechny ostatní. Opravdu to potom zahrnuje veškeré ostatní zemědělce, kteří získávají na podporách více než 1500 eur. Ten práh který souvisí s diskuzí, která byla vedena o zemědělské politice, o různých eh, režimech eh, podpory zemědělců. Tak to, to bylo prodiskutováno a přijato v souvislosti s ostatními pravidly. Ale já bych se chtěl krátce vrátit do minulosti, neboť je jasné, že komise nevynalezla tento postup. Tento postup eh, již je zakotven ve stávajících pravidlech. V trialozích, které momentálně vedeme o horizontálním nařízení pro SZP právě minulý týden, jsme i za přítomnosti pana Lajena se setkali. On se jistě, eh, si jistě vzpomíná na to, eh, že um, provádění finanční kázně pro přímé platby je vlastně jedna část toho přizpůsobení a je to jeden z těch sporných bodů. Protože my z toho chceme udělat akt přenesené pravomoci, aby tedy parlament mohl dávat své mínění podle Lisabonské smlouvy v této věci, zatímco komise a rada z toho chtějí udělat prováděcí akt. Což tedy znamená, že by oni ten výpočet prováděli přímo bez naší konzultace. A proto chceme tu tabulku a proto z toho chceme udělat akt v přenesené mosti pravomoci, což znamená, že by se k tomu mohl parlament vyjadřit. Nejenom k tomu, zda se tedy rozpočtová disciplína uplatní, ale také k tomu, jak se bude uplatňovat. A o těch pravidlech by tedy potom rozhodoval parlament. Děkuji. Giovanni Monika Holmajer. Musím říct, že stejně jako Jutě se mi velice nelíbí, že nyní až do června 2013 tady máme obrovský nátlak, kde se tedy snaží oni zavést nový systém, který se parlamentu vůbec nelíbí. Parlament se jasně vyjádřil proti tomu Prahu 5000. Ten Prah 1500 eur je něco jiného, ale to by vlastně znamenalo, že bychom v rámci přímých plateb neměli to množství formalit a byrokracie, to je tedy zcela jiný práh, to nesouvisí s těmi pěti tisíci eury. Ale těch pět tisíc eur znamená, že velká eh, velké množství zemí v rámci krizových situací bude muset eh, zaplatit velice mnoho a jiné země vůbec nic a budou z toho mít profit. Že toto nepovede jaksi k pokojnému soužití mezi členskými státy, to si myslím dokáže představit velice dobře každý, protože zeměděl, školství je v členských státech eh, strukturováno velice rozdílným způsobem. Takže jediný systém, který je smysluplný, by byl ten, který by vlastně pro případ, že by bylo třeba něco vyrovnávat a dodržovat finanční kázeň, že pro tento případ by všichni museli platit eh, proporcionálně rovným dílem a rovným dílem se tedy účastnili takovéto finanční situace. Aby tedy nedocházelo k tomu, že by se to odsouvalo pouze na některé členské státy a jiné členské státy by mohly postupovat tak, jak postupovali do posud. Je třeba říci, že komise naprosto ignorovala i rozhodnutí parlamentu. A to jistě nebude náhoda. To tady chci skutečně takto realisticky podotknout, protože usnesení parlamentu, co se týče 5000 eur, bylo naprosto jasné, bylo to přijato velkou většinou a komise se zjevně jak si držela mínění pouze části rady, protože ani celá rada nemá toto mínění. A proto musím říct, že skutečně komise není žádný čestný vyjednavač. A myslím si, že se tady jaksi připojila k, tomu, eh, k té neblahé pověsti makléřů, které se věnují nemovitostem těm zprostředkovatelům mytostí. Ona nemá právo, aby vlastně předjímala průběh vyjednávání. já říkám, nema, není vůbec žádný důvod tady nyní do června rychle něco přijmout, co vlastně nebylo řádně projednáno s parlamentem, co se obratí proti rozhodnutí parlamentu, protože parlament se ve svém usnesení, které bylo přijato velkou většinou, rozhodl na Prahu ve výši 0 eur. A chci říci, že si myslím, že takto je to správné, neboť v opačném případě tady začnou fungovat mechanismy, které bych nám skutečně nedoporučovala a které by vedly k velké nelibosti a nespokojenosti. A z tohoto důvodu, pane předsedo, já naprosto sdílím názor Juzi Hauk. <laughs> Très bien, donc nous notons... Výborně. Monika souhlasí s Jutou a přitom neslyšela, co Juta říkala. To si poznamenáme, to je zajímavé. Diskuse bude zajímavá, pokud náhodou budou obě v sále současně. Takže teď jsme se pustili do komise, probíhal commission bashing a Silvano Preza má právo se obhájit. Pane řediteli, děkuji, pane předsedo. Chtěl jsem reagovat na některé komentáře, které zazněly. A jak to vysvětlil váš zpravodaj, tento návrh komise vyplývá ze stávající legislativy. Tudíž v případě, kdy výdaje u zemědělské politiky by měly překročit stávající stropy, komise má povinnost předložit návrhy, aby spustila systém finanční disciplíny a navrhnout tedy nové platby, které budou v souladu s tím, co předpokládá legislativa. Prava probíhá na základě přímých podpor. A komise tedy má předložit tento návrh podle legislativy do konce března následného zemědělského platebního období, tedy mělo to být do konce března 2013 bylo to předloženo 25. března jako preventivní opatření. Pokud by se to nestalo v té lhutě, tak už by nebylo možné to předložit později. A ocitli bychom se v situaci, kdybychom měli úroveň výdajů nad stropem, který bude schválen, a určitým východiskem zde bylo to, co vyšlo z jednání Evropské rady. A jako na základě obezřetnosti tedy komise zvolila tuto částku. Samozřejmě to bylo tak. To je vázáno s puštěním tedy reformy eh, finančního eh, řádu, finanční disciplíny. Parlament a rada se mohou dohodnout na finančním řádu do konce června. A pokud by nedošlo ke schválení k tomuto termínu, komise stanoví tedy tu sazbu úpravy z důvodu finanční kázně. Tedy pokud jde o uplatňování finanční kázně, na přímé podpory pod 5000 euro a důvody, proč to komise ukládá, jde o vyvážené rozdělení prostředků vzhledem k určení přímé podpory. Navíc tedy to, co navrhuje komise, se drží stejného přístupu jako u modulace mezi pilíři. A ta částka je v souladu s eh, prohlášením komise v rámci reformy v roce 2003 u SZP a také v souladu s rámcem navrženým komisí u současné reformy SZP. Takže je tu určitá koherentnost návrhu komise. A ještě jednou návrh na spuštění mechanismu finanční kázně je opatřením, který, které plyne z obezřetnosti a týká se to všeho, co zde zaznělo v první části jednání a komise měla právo právě předložit tento návrh v této chvíli. Bien. Monika to chce komentovat. Ich glaube... Myslím si, že nikdo nepochyboval o tom, že komise smí předložit návrh. My kritizujeme to, že za prvé komise přikla s návrhem, který se opírá o to, co přijela rada, a za druhé, že komise zvolila časový harmonogram, který není nutný, a za třetí, že komise tady smíchá jablka s hruškami, totiž tu, ten práh 5000 eur s tím prahem pro modulaci. Tyto dvě věci spolu zásadně nesouvisí. Ten práh 5000 eur prostě znamená to, že generálně tady z toho vyjmeme ty země, tu celou řadu zemědělců, kteří jsou pod tím Prahem 5000 euro a ti, kteří jsou nad 5000 eur, musí zaplatit nejvíce, což v konečném důsledku znamená, že polovina zemí smí zaplatit velice mnoho a další polovina nic neplatí, možná dokonce ještě se jí někdo eh, dostane něco zpět. A toto skutečně i uvnitř parlamentu vyvolalo velký nesouhlas. Komise tedy skutečně se jí podařilo, jak si i uvnitř parlamentu, i uvnitř rady vyvolat nepokoj a nesoulad a myslím si, že toto není vlastním úkolem komise. George Lyon. Otázka, která byla předložena zde předpokládá určitou finanční kázeň, protože problém, který máme, se opírá o dokument o VFR. A tady jde o to, zda my v zásadě s tím budeme souhlasit. A Ivajlo Kalfin nám vysvětlili, jak by to mělo probíhat a musíme zajistit vlastně, abychom nějakým způsobem nepředjímali výsledky jednání o BFR. A to je také ta právní formulace, která je v tomto dokumentu obsažena. Výborně. Milí kolegové, myslím, že za prvé je jasné, že musíme dbát na to, aby ve všech položkách, a to platí pro politiku soudržnosti skrze opravní rozpočet 2, platí to také v případě, o kterém hovoříme zde, u zemědělské politiky, aby platební prostředky, kterými disponuje Evropská komise, byly dobře eh, řízeny, abychom nepotřebovali dodatky, nebo aby ty dodatky nevyžadovaly změnu stropu víceletého finančního rámce. A jak to řekl zpravodaj a řada z vás, mimo jiné George Lyon a Ivelo Kalfin, v našich stanoviscích, tedy vyjadřuje se zemědělský výbor ve věci, my k tomu máme stanovisko jako rozpočtový výbor, Neměli bychom zajmout eh, stanovisko, které by narušovalo obecnou rovnováhu jednání o VFR a které by předjímalo ty konečné údaje podle jednání o VFR. Takže chápu to tak, že stanovisko zpravodaje je považovat za reálné čísla Evropské komise a nikoli vlastně považovat za referenci ty údaje, které vzešly z únorové rady. Je to tak. S tím, že samozřejmě konečný údaj, který bude v nařízení, bude údaj, který vzejde z jednání o VFR a bude následně tak, takto upraven. Je to tak, tak to navrhuješ. Můžeš to upřesnit abychom nepodlehli nějakému nedorozumění. È chiaro che siamo su un terreno che non è... Ano, je jasné, že zde se pohybujeme na takové vratké ploše, protože nikdo vlastně nezná ty konkrétní čísla, která můžeme použít v souvislosti s přímými platbami. Existuje ten konkrétní návrh Evropské komise, máme k dispozici také závěry rady, které známe z tisku, ale co neznáme, jsou ta konečná čísla, jak budou nakonec stanovena. Pokud bude třeba aplikovat rozpočtovou kázeň, tak vlastně na základě čísel, která se dozvíme až později. Já chápu, že komise svůj návrh opírá o závěry rady. Ale pro nás závěry rady jsou prostě slova jednoho ze tří aktérů, kteří sedí u stolu. Závěry rady pro nás neznamenají konec vyjednávání. Asi tam už je taková chyba přímo od počátku. Parlament momentálně nemůže akceptovat použití rozpočtové kázně v souvislosti s čísly, která předkládá pouze jeden aktér a ta čísla navíc ještě nejsou vůbec definitivní. Další věc, a to také relativizuje ty stropy u jednotlivých okruhů, když řekneme, že ta sazba bude platit úplně pro všechny, kdo přijím, dostávají přímé platby a nejenom pro ty, kdo jsou nad určitým limitem. To by mohl být eh, další argument, ke kterému bychom museli zaujmout nějaké stanovisko. Poslední aspekt, na který jsem odkázal v té poslední pasáži, byl tento. Pokud nedojde ke schodě o víceletém finančním rámci a rozpočet 2014 by se musel počítat na základě rozpočtu roku 2013, tak princip rozpočtové kázně neplatí. Très bien, mon cher collègue. Bon, écoutez. Výborně, milý kolego. Děkuji mnohokrát za tato upřesnění. mikrofon. Takže za normální okolnosti, pokud je o harmonogram. Termín je 25.4. v pravé poledne pro pozdělací návrhy, tedy zítra. Je to možná trochu krátká lhůta. Pokud budou pozdějovací návrhy v jazyku obvykle používanému v Evropské unii v jednom jazyku, o kolik můžeme žádat více. O jeden den. Takže 26. v poledne a v angličtině. Pokud budou pozivací návrhy. S tím, že budeme hlasovat 7. května na příštím jednání, tak aby Agri mohl hlasovat 20. a aby to bylo na plénu v červnu s opravným rozpočtem 2, 3 a 4 a podobně. Výborně. Děkuji, Giovanni. Giovanni hodně pracoval dnes. Bod 10. Podání zprávy o činnostech společné pracovní skupiny předsednictva rozpočtového výboru. Pane předsedo, máte pro nás zprávu? Prosím. Děkuji. Pane předsedo, chci jenom informovat o poslední společné pracovní skupině. Možná si vysplnete z posledních jednání k tomuto bodu. Práce společné pracovní skupiny se soustředila na sedm oblastí, kde generální témník a předsednictvo chce provést úspory a investovat do čtyř oblastí, aby se posila práce parlamentu. Na jednání, které jsme se zúčastnili před několika týdny, generální tajemník předložil svou první poznámku ke sdílení, tlumočení a překladu Evropského parlamentu a EHSV. A tady bylo definováno, že pokud by došlo k úzké spolupráci, je tu potenciál 24,4 milionů euro ročně. Ten návrh by byl reinvestovat tyto úspory do posílení poradenské a legislativní kapacity jak EHSV a výboru regionu a samotného parlamentu a generální témník eh, usiloval o mandát pro pokračování v této činnosti od politické reprezentace a projednání tedy s EHSV a výborem regionu. A věřím, že předsednictvo to odsouhlasí a jakmile ta práce bude dokončena, bude třeba provést diskusi o tom, zda těch 20 milionů euro úspor bude reinvestováno, kde budou ty, ta eura reinvestována, aby byla co nejefektivně využita. A zatím ten návrh byl reinvestovat ty prostředky pro posílení všech tří institucí. Výborně, milí kolego. Milí předsedo, pokud nikdo nežádá o slovo, tak vám poděkuji. A všechny skupiny si přáli, abychom měli pravidelné informace z této společné pracovní skupiny předsednictva a rozpočtového výboru. A nyní hlasování. Řada kolegů odešla. Možná by bylo záhodno, aby mimo jiné i Vajlo, aby se vrátili tedy na hlasování protože eh, nahrazuje eh, Dereka Vona, který tu není, pokud jde o změny rozpočtu dalších institucí. Takže nejdříve převody. Rozpočet na rok 2013, Giovanni. Děkuji podstatě jde o tři převody, pět, šest a sedm. Jedná se o mobilizace rezervy na mimořádnou pomoc ve výši celkově 115 milionů. Závazky a 35 milionů prostředků na platby. Eh, v detailech se jedná o Mali 12 milionů závazků, 3,5 milionů plateb, dále oblast Sahelu, 38 milionů závazků, 12 v Sýrii, 65 milionů závazků, 19,5 milionů plateb. Vzhledem k humanitárním aspektu těchto převodů, které jsou skutečně nezbytně nutné, eh, připomeňte si to, tu obtížnou situaci ve všech těchto regionech. Rád bych tomu ještě dodal, že pro oblast Sahelu je tomu tak, že tam nyní probíhá největší sucho v historii. Je tam skutečně nouzová situace a pokud bychom tuto pomoc neposkytli, tak by to mělo skutečně katastrofální důsledky. A proto vás prosím, abyste souhlasili s těmito převody. Děkuji, Giovanni. Výbor DV podal velmi příznivé pozitivní stanovisko. Dostali jste dopisy které tomu odpovídají od předsedkyně výboru DEVE. Kromě toho jde o nesmírně naléhavý problém. a Komise informovala telefonicky a podobně jako v těchto případech já jsem vzal na sebe, že jsem slíbil, že rozpočtový výbor udělá vše nezbytné v době příhodné, což umožňuje komisi, aby Mm-hmm. aby nepřišla o 24 hodin při distribuci této pomoci populacím, které to potřebují v tragickém období, které zažívají. Tak, navrhuji, abychom hlasovali blokově o všech třech převodech. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Zdržel se? Takže jednomyslně děkuji. Myslím, že je to důležité, aby o humanitárních případech se projevila tato jednomyslnost. Zbývá nám ještě jeden převod. Ne, jeden jediný. Jeden jediný převod z titulu oddílu ostatních. Pan koordinátor nahrazuje pana zpravodaje. Ano, pane předsedo, je to převod, který se týká, eh, se týká rozpočtu EHSV. Je to 35 tisíc euro, malá částka. A je určen v rámci tlumočení, to jde na nějaké jiné eh, položky, právní povinnosti, bankovní poplatky a jménem Dereka Vona já navrhuji, abychom to podpořili. Výborně. Děkuji. Žádné otázky, žádné připomínky, takže hlasujeme o tomto převodu INF 1. Kdo je pro, kdo je proti? Nikdo, zdržel se někdo? schmaleno jednomyslně. Milí kolegové, Projednali jsme všechny body pořadu jednání. Končím toto jednání a uvidíme se 7. května.